E, buongiorno a tutti. Cominciamo questa riunione di Commissione FEM. Eh, dobré odpoledne všem. Eh, začneme dnes s dnešním pořadem tohoto výboru pro práva žen a rovnost pohlaví. Já dnes zde jsem místo paní předsedkyně. Pokud souhlasíte, tak schválíme dnešní pořad jednání. A co se týče e, zítřka po bodu 14, budeme hlasovat o zprávě výboru LIBE, doporučení výboru pro vytvoření e, mechanismu pro demokracii, právní stát a základní práva v Evropské unii. A nyní přistoupíme k bodu 2 dnešního pořadu jednání, to je schválení zápisu ze schůzí konaných ve dnech 17. až 18. února. E, pokud nemáte žádné námitky, tak je tímto zápis schválen, nebo e, tím jsou zápisy schválené. A nyní bod 3. Eh, můžete poslat návrhy pro pilotní projekty, přípravné akce nebo ty, jejichž eh, cílem je eh, čerpání rozpočtu pro rok 2017. Pozměňovací návrhy můžete předkládat do 29. dubna do 12 hodin. Můžete využít platformu, která je na e-committee. A nyní budeme pokračovat s bodem 4 dnešního pořadu jednání. A tento bod projednáme společně s bodem 5, protože se jedná o dvě zprávy, které spolu navzájem souvisí. E, za prvé zpráva o boji proti obchodování s lidmi a jeho místo ve vnějších vztazích EU. E e, Catherine Bader je navrhovatelkou a má slovo, prosím. Děkuji za slovo, děkuji za slovo, paní předsedkyně. Ano, jestli dovolíte, tak nejprve bych se zmínila o tom našem stanovisku. Boj proti obchodování s lidmi a jeho místo ve vnějších vztazích EU a až poté bych se věnovala té druhé zprávě, čili Obchodování s lidmi to je opravdu šílený, odporný, globální evropský čin skutečně k němu dochází. Dochází k němu úplně na všech místech, kde žijeme. Nikdo v Evropě nikdy není příliš vzdálen od nějakého příkladu možnosti prodeje, obchodování s lidskou bytostí. Já jsem nesmírně potěšena tím, že jsem měla možnost pracovat na těchto dvou tématech. Toto je věc, ve které jsem se angažovala aktivně již několik let a pokud by to mohlo pomoci řešit a bojovat proti tomuto nešvaru, tak skutečně doufám, že naše práce bude považována za užitečnou. Ráda bych poděkovala sekretariátu našeho výboru, politickým poradcům, mým politickým poradcům, ale i poslancům, poslankyním, jejich eh, spolupracovníkům, kteří se mnou spolupracovali. S ostatními spoluzpravodaji byla spolupráce úžasná. Paní Lopiler, paní Valero z výboru LIBE. Toto je zpráva na základě článku 54, čili může to být trošku zkomplikovanější, protože jsou do toho zapojeny tři různé výbory. Paní Lopie Miller byla nesmírně aktivní ve svém uh, výboru měla velice jasnou představu o tom, jak tyto výbory budou stílet jednotlivé kompetence a připravila společně všechny ty návrhy i s paní Valero, abychom skutečně mohli mm, mezi těmito třemi výbory rozložit odpovědnosti a samozřejmě okamžitě viděla, které z těchto záležitostí spadají do konkrétní odpovědnosti jednotlivých výborů. Myslím si, že je velice důležité zaměřit se na genderovou problematiku obchodování s lidskými bytostmi, především pokud jde o vnější vztahy EU. To znamená toto naše stanovisko výboru FAM. To původní stanovisko samozřejmě, že je velice krátké, je to tam mm, prostorově nesmírně omezeno, ovšem já jsem se snažila alespoň eh, u tohoto kriminálního činu zahrnout eh, i otázku lidských práv a začlenit to do širšího kontextu. Ekonomické, sociální nerovnosti, toto všechno představuje další problém této záležitosti. Zhoršuje to například otázku genderově zaměřeného násilí a genderových problémů. Já zde volám potom, aby DG pro rozvoj a Eh, SVČ Evropské komise podporovaly třetí země, aby zlepšili přístup k specializovaným službám, které jsou zohledňují především genderové záležitosti, například těch žen, které byly zneužívány, vykořišťovány tímto způsobem. Víte, já tam nedělám nějaký veliký rozdíl mezi těmito obětmi, to znamená ty, které se vrátí do svých zemí původu a ty, které, eh, ty, které jsou součástí eh, jednotlivé procedury návratu. Proto je naší povinností jej pomáhat těmto lidem, aby aby měli možnost přístupu k těmto službám bez ohledu na to zase vrátili do svých zemí. A zároveň je to le- volání po lepším školení, vyškolování, přeškolování lidí v této oblasti, i pokud jde o pohraniční stráž, aby byli schopni identifikovat různé eh, gangy, různé skupiny lidí, kteří se zabývají, eh, který, kteří pracují, tak říkají se v této oblasti. Já jsem se snažila eh, omezit počet kompromisních návrhů, jednak je to 5 ehm, tečka dvojka návrh, kde voláme potom, aby došlo ve veřejném i soukromém sektoru boji proti násilí páchanému na ženách a e, dívkách, včetně samozřejmě obchodování. Mnoho pozměňovacích návrhů přineslo přidanou hodnotu tomuto textu. Ráda bych poděkovala kolegům. Mnoho těchto návrhů ovšem se nezaměřilo na genderovou záležitost nebo externí záležitosti EU v obchodování s lidmi a právě proto bych byla velice ráda, abychom to nestráceli ze zřetela, aby to bylo takové skutečně zacílené stanovisko. Paní Lochpilár se zabývala touto problematikou za Libe a já jsem eh, se samozřejmě snažila, aby náš text byl opravdu co možná nekvalitnější, tak aby jsme vzali v potaz plně genderovou záležitost v boji proti obchodování s lidskými bytostmi v oblasti externích vztahů Evropské unie. Ráda bych poděkovala všem kolegům, kolegyním, kteří tvrdě pracovali na tomto tématu a těším se na naši další spolupráci práci. A nyní jestli dovolíte, pokud jde o tu prováděcí směrnici, prováděcí zprávu o provádění směrnice, to je ta druhá zpráva. Ráda bych poděkovala opět všem kolegům, kolegyním sekretariátu, jejich spolupracovníkům. Samozřejmě vím, že nemáme moc času, takže velice stručně. Máme zde 241 pozměňovacích návrhů, téměř ze všech politických skupin. Pomohli nám stínoví zpravodajové, sekretariát a připravili jsme 18 kompromisních návrhů, které jsou obecně řečeno podporovány napříč politickým spektrem u těch odstavců, které samozřejmě mm, měli mnoho, mnoho pozměňovacích návrhů, to znamená takové mm, ty nejpalčivější záležitosti a proto bych ráda poděkovala za přípravu těchto pozměňovacích návrhů kompromisního charakteru. Společně s eh, kolegy z ALDE a LGBT skupinami jsme připravili několik návrhů, které se snažili zaměřit tento text, začlenit do toho nedávné statistické údaje a zároveň eh, uvést určité myšlenky, které v návrhu zprávy, kterou výbor předložil, nebyly ještě zahrnuty samozřejmě, jelikož se jedná o sdílenou odpovědnost s výborem LIBE. Je to článek 54 kolegyně Bjork mi pomáhala, byla stínovou zpravodajkou v této oblasti a já jsem byla schopna přijmout pozměňovací návrhy i ve exkluzivní odpovědnosti výboru LIBE. Tyto eh, návrhy by se, mě, by se měly stát součástí hlasovacího seznamu, ale my jsme tam dali mínus. Co to znamená? Protože v podstatě eh, to není v naší odpovědnosti a v Libe již hlasovali o svém stanovisku před dvěma týdny, připravili úžasnou zprávu, že se snažili zaintegrovat mnoho jejich návrhů do našich kompromisních návrhů v oblasti sdílené odpovědnosti mezi jednotlivými výbory. Proto si myslím, že je dobré, aby se zmínila například o prostituci. Když jsme začínali vůbec pracovat na tomto tématu, tak jsme se snažili objasnit to, že toto je problém, kteří je často zaměňován s problematikou obchodování s lidskými bytostmi. A proto v některých mých doporučeních, možná se vám to bude zdát trošku podivné, ale právě z tohoto důvodu jsem se na to zaměřila, abych zajistila to, že skutečně hovoříme o obchodování s lidskými bytostmi a ne o prostituci jako takové. Čili ještě jednou děkuji opravdu všem za úžasnou spolupráci, za pozměňovací návrhy, který snahou bylo vylepšit můj text. Těším se na naše hlasování zítra a věřím, že bude úspěšné. Eh, děkuji vám za tuto prezentaci a nyní bych chtěla zahájit diskuzi. Peter? Hvala vam eh, lijepo gospođo eh, predsjednice, zahvaljujem izvjestiteljici. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Ráda bych poděkovala zpravodajce, myslím si, že je to nesmírně důležitá zpráva. Ráda bych vás pouze upozornila na pozměňovací návrhy, které jsem předložila společně s kolegyněmi a hovoří se tam o náhradní rodičovství. Doufám, že paní zpravodajka to vezme v potaz, protože v každé zemi na světě můžeme nyní vidět takový nesmírně striktní uh, pohled na obchodování s lidskými bytostmi a myslím si, že u náhradního rodičovství bychom neměli se odklonit do tohoto přístupu. V tomto konkrétním případě se s tělem ženy zachází jako s komoditou. Je to v podstatě určitá forma obchodování s lidmi a myslím si, že to podkopává lidskou důstojnost takové náhradní matky. Náhradní rodičovství znamená rovněž reproduktivní zneužívání, vykořišťování, využívání lidského těla pro finanční účely a právě proto by tento problém náhradních matek měl být řešen i v oblasti lidských práv. Když se podíváme na úmluvu o právách dětí, jasně je tam stanoveno to, že signatářské země této úmluvy musí udělat vše proto, aby zabránili jakémukoliv obchodování s dětmi. A já si myslím, že náhradní matky, že tento problém je propojen s touto problematikou. Rada Evropy má výbor pro sociální záležitosti a ten asi před měsícem hlas, odhlasoval proti takové zprávě, která by umožnila na realizaci tohoto náhradního rodičovství v Evropě. Čili myslím si, že je to velice důležité v oblasti prevence. Podíváme-li se na to, co dělal Evropský parlament v minulosti v tomto ohledu Rada Evropy, myslím si, že všichni jednomyslně voláme po zákazu eh, tohoto fenoménu většina politických skupin Evropského parlamentu, jakože různé nevládní organizace zabývající se právami žen, bojují proti tomuto jevu. A ještě jedna věc, na kterou bych ráda upozornila, cestovní ruch, eh, poptávka po náhradních matkách eh, bez, ze strany Spojených států v Indii, vidíme, že toto, tento fenomen narůstá. A já se obávám, že zde vlastně dojde ve Velké Británii k povolení takového cestování za náhradními matkami. Vidíme, že počet těchto eh, vycestování ročně se nám množí. Je to nesmírně nebezpečné, protože bychom, mm, tím budeme vlastně přistupovat k lidskému tělu jako ke komoditě. Proto bych ráda požádala naši paní zpravodajku, aby vzala všechny tyto pozměňovací návrhy v potaz a aby se tím zabývala ve své zprávě. Děkuji. Děkuji. Děkuji paní Petir a paní Anibal. Děkuji. Mnohokrát děkuji paní zpravodajce za tyhle dvě zprávy. Věnovala tomu opravdu hodně práce a teď máme kompromisní pozměňovací návrhy, které jsou opravdu přijatelné pro všechny politické skupiny, což je obrovským úspěchem vzhledem k tomu tématu. Takže já opravdu doufám, že všichni kolegové a kolegyně to podpoří, tyto kompromisy. Ráda bych teď eh, upozornila na eh, otázku snižování poptávky a prostituce. Samozřejmě nesmíme zaměňovat prostituci s obchodováním s lidmi, to jsou dvě různé věci, ale zároveň si musíme přiznat, že většina z lidí, kteří jsou obchodováni, jsou ženy a dívky, s nimiž je obchodováno právě za účelem eh, sociálního využívání. Samozřejmě máme prostě jiné formy obchodování s lidmi, které, na které nesmíme zapomínat. A ty eh, dvě zprávy se jich týkají. Prostituce přeci jenom tvoří velkou část toho, o čem tady hovoříme. Doporučuje zejména nepozměňovací návrh 13 eh, na straně 14 eh, seznamu pozměňovacích návrhů, kde se hovoří o snižování, eh, řekněme, této poktávky. A všichni na tomto výboru jsme přesvědčeni o tom, že právě na tuhleto oblast se musíme zaměřit Tenhle konkrétně pozměňovací návrh se obrací na komisi, aby přeskoumala propojení mezi poptávkou po e, službách e, prostituce a obchodování s lidmi. Tohle snížení poptávky bychom mohli dosáhnout e, prostřednictvím legislativy, která přenáší vlastně zátěž na spíše na ty, kteří kupují tyto služby, než na ty, kteří je prodávají. My už o těchto tématech nějakou dobu hovoříme. V minulém měsíci jsme také mm, schválili zprávu, která říkala přesně tohle že by měli být kriminalizováni kupci, nikoli oběti eh, v oblasti prostituce. A tohle je opravdu klíčové pro to, co se snažíme, čeho se snažíme dosáhnout v téhle zprávě. už tedy máme směrnici proti obchodování s lidmi. V této směrnici je zmíněno snižování poptávky po prostituci a tohle to právě potřebujeme eh, posílit. Děkuji ehm, zpravodajce, děkuji všem, kteří se podíleli na předkládání těchto pozměňovacích návrhů a doufám, že ta zpráva projde. Děkuji a dávám vám slovo paní Bjork. Eh, eh, děkuji vám. Eh, já bych chtěla poděkovat paní navrhovatelce Catherine Berder a také bych chtěla poděkovat všem stínovým zpravodajům. Já jsem byla stínovou zpravodajkou, pokud je o tuto zprávu a také jsem byla navrhovatelkou v případě výboru Libe. A mohu vám říci, že jsem eh, velmi spokojená se stanoviskem ve výboru LIBE, protože tam se soustředili na specifické aspekty eh, které spadají pod kompetenci tohoto výboru. Jedná se o práva eh, žen a o genderovou perspektivu. A ve stanovisku výboru LIBE jsme řekli, že se bude o tom hlasovat zítra. Jinak bych chtěla říci, že co se týče výboru LIBE, ale také eh, výboru FEM, tak byly předloženy dvě zprávy, eh, které odrážejí to velké nasazení, kdy se snažíme, aby existovalo eh, stejný přístup k ženám i v té právní oblasti, a to se týká i boje proti obchodování s lidmi. Ve výboru Libe jsme ve stanovisku se soustředili na práva e, dětí a na různé úřady, které existují v Evropské unii a e, které by měly e, posílit svoji práci v této oblasti, třeba Eurojust nebo Europol. Samozřejmě to také souvisí s možnostmi přístupu k právní pomoci a tím bychom se měli taky zabývat, protože jde o to, aby oběti obchodování s lidmi nebyly eh, postihovány. Musíme se zaměřit na to, že eh, ti, kteří jsou odpovědní za boj, eh, promiňte, za obchodování s lidmi, takže ti ponesou svoji vinu. <clears throat> A ti, kteří vykořišťují osoby, tak samozřejmě, aby byly trestně stíhány. Jeden bod je velmi důležitý a to je ten bod, o kterém hovořila paní Honeyball a to je to, o čem ona hovořila. A to já mám někdy pocit, že se nejedná o prostituci, ale já myslím, že v nějaký moment se musíme touto otázkou zabývat. Především, když se jedná o obchodování s lidmi, protože právě tam to patří. Eh, to se týká té eh, stejné diskuze jako v případě eh, znásilňování, protože tam není vždy jasné, jak se tedy zabývají jak to vypadá s otázkami, obě, kdo je obětě, kdo je pachatel a také co se týče nákupu sexuálních služeb. A proto se zde musíme zaměřit na uh, genderovou specifičnost a bojovat proti vykořišťování s lidmi. Eh, co se týče nás tedy Evropského parlamentu a stanoviska LIBE, ale i této zprávy, eh, tak my musíme podpořit jeden argument a vyzvednout ho. Jestliže někdo eh, vědomně kupuje eh, služby od eh, obětí, o kterých ví, že jsou skutečně oběti obchodování s lidmi a kupuje tyto služby, tak by měl být potrestán. Možná by se to mělo formulovat jinak, než třeba v případě jiných trestných činů, ale to je kompromis, ke kterému jsme došli ve výboru Libe. Je to pokrok, jestliže někdo vědomně kupuje sexuální služby od obětí, tak eh, proti tomuto se musí bojovat. A takto jsme to formulovali v tom kompromisním eh, textu. Eh, doufám, že podpoříte pozměňovací návrhy LIBE, protože tyto posilují právní a operativní stránku spolupráce. Ehm. Děkuji vám, paní Bjork. A nyní plán uh, Bryan, který je ze znější služby. Thank you very much, Chair. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji za pozvání na dnešní zasedání. Považujeme toto stanovisko za velmi důležité. Naše služba vítá, že parlament se o toto téma zajímá. My se tomuto tématu věnujeme i v dialogu se třetími zeměmi, co se týče otázek lidských práv a také otázek genderových. Eh, samozřejmě tohleto téma spadá do, celých, do celé řady jiných dialogů týkajících se politiky třetích zemí. My se tedy snažíme řešit obchodování s lidmi jako otázku lidskoprávní a takový je vlastně tedy celý náš přístup. Snažíme se zejména zajistit adekvátní podporu pro všechny oběti. Eh, co se týče posledního vývoje v eh, té vnější, vnějším rozměru, tak byl předložen akční plán, který se právě zaměřil na závazky plně integrovat práva eh, uprchlíků, eh, práva obchodovaných osob. Tady jde vlastně samozřejmě také otázky eh, dialogu v oblasti lidskoprávní s třetími zeměmi, otázku vlastně řešení migrace, zakořenění těchto těch otázek do klíčových mezinárodních umluv. Kromě toho máme rámce týkající se genderové Eh, rovnoprávnosti. To platí i pro rámec mezi lety 2016 a 2020. Eh, tady samozřejmě eh, je stanovena jako priorita boj, boj proti obchodování se ženami a dívkami. Jde nám zejména tedy o, poskytu, o poskytování podpory a ochrany obchodovaným osobám, zejména tedy s tím zaměřením na zranitelné skupiny, jaké jsou eh, hlavně děti. Takže, jak říkám, spadá to vlastně do celkového eh, širšího tématu migračních otázek. Eh, máme také vlastně novou strategii týkající se obchodování s lidmi a pracujeme tedy i spolu s DG Home. Snažíme se koordinovat naše přístupy. Grazie, dottor Brian. Adesso... Děkuji, pane Obrajene. A nyní má slovo paní navrhovatelka pro závěrečná slova. Všem děkuji za připomínky. Já eh, bych eh, řekla, že třeba otázka náhradního mateřství je eh, velmi těžká, protože se to řeší různě v různých zemích. V některých zemích je to povoleno, v některých je to zakázáno, v některých se za to platí, v jiných nikoli. Existují tedy různá práva, povinnosti, hm, co se tedy týče vlastně toho náhradního těhotenství. A ono je to opravdu těžké izolovat. Pozměňovací návrhy které tedy byly k tomuto tématu předloženy, ne, nespadají do kompromisu a bude se o nich hlasovat odděleně. Co se týče ale eh, obchodování s lidmi, tak já si myslím, že to náhradní mateřství není nutně otázkou obchodování s lidmi. Co se potom děje s těmi eh, novorozenci? a e, vlastně třeba někdy mm, jako jakési vlastně vynuceného náhradního těhotenství. To je, mm, řekněme, už opravdu těžké téma e, a prostě se o tom bude hlasovat odděleně. Co se týče snížení poptávky po prostituci, s tím souhlasím. Jakékoliv obchodování s lidmi probíhá pouze proto, že existuje na druhé straně nějaká poptávka po těchto lidech a zejména tedy, jak už tady říkala kolegyně, jde zejména tedy o dívky a ženy, eh, které potom eh, se prodávají do eh, prostituce. Pozměňovací návrhy, které se týkají pouze prostituce jako takové, jsou zase trošičku odlišné. Některé z nich se dostaly do kompromisních návrhů, některé nikoli. Ty, co se tam nedostali, zase o nich budeme hlasovat odděleně. Děkuji vnější službě i za jejich vyjádření v tom smyslu, že je to téma, kterému se dnes věnujete jako tématu klíčovému. Tady samozřejmě nejde pouze vůbec o zastavení eh, tohoto problému, tady jde i o navracení lidí eh, do zemí původu. Eh, ty mm, mohou být třeba traumatizováni, ať už se dostali do našich zemí jakkoliv, protože někteří z nich třeba opouštěli svou zemi původu ve vidině lepšího života a podobně. protože eh, řekněme teď tyto lidé, kteří se potom vrací, eh, se potýkají s celou řadou eh, problémů. V nich je potřeba jim pomoci. Protože, řekněme, mohou být třeba dokonce sankcionováni vůbec za tu práci, ke které byli přinuceni. Takže mnohokrát děkuji a hlasovat budeme zítra. Grazie, onorevole Berder. Děkuji vám, paní Berder. Jsou to tedy dvě zprávy, o kterých se bude zítra hlasovat a nyní přistoupíme k bodu 6. Příprava povolební revize víceletého finančního rámce na období 2014-2020. Je to příspěvek parlamentu předcházející návrhu komise. Navrhovatelkou zprávy je paní Claire Moody. Zdá se mi, že tady není. Ne? Eh, vypadá to, že se nedostavila, eh, takže eh, tím pádem nemůžeme tuto zprávu probrat. Chtěla bych vám připomenout, že lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů ohledně této zprávy je 25. dubna v 17.00. To je zpráva, o které se bude hlasovat na plenu 24. května ve výboru FEM, takže tímto končíme eh, dnešní schůzi a sejdeme se eh, zítra v 10 hodin po schůzi koordinátorů a budeme hlasovat. Děkuji vám všem.